EKR jsem obdržel žádosti na změny a nominace ve výrobech, výborech a delegacích. Seznam těchto nominací bude zveřejněn v zápisu z této zkůze. Pokud nepadne nějaká námitka, budou tato jmenování platit za potvrzená. Výbor IMCO